Takže vážení kolegové, vážení přátelé, nebo já se pokusím znovu zahájit naše zasedání. Z praktických důvodů vás žádám, abyste se nasadili sluchátka, pokud budu hovořit svou mateřštinou, protože velice málo z vás mi bude rozumět. Vítám vás zpět po přestávce na kávu. Nyní zahájíme třetí část naší plenární rozpravy. Bude to zhruba do půl jedné. Musiken. Dnes eh, večer. Budeme ještě hovořit eh, několik minut o tomto tématu. Já bych vás chtěla poprosit, abyste všichni neodcházeli, ale abyste ještě zůstali. Nemůžeme pracovat déle než do jedné. Máme zde mnoho řečníků v programu ale doufám, že to stihneme včas. Eh, chtěla bych vás také, chtěl bych vás také poprosit, abyste hovořili stručně. Máme 15 řečníků a každý má 3 minuty. Samozřejmě bych vás rád oslovoval jménem, ale bohužel je to složité, neznám vás, neznáme se navzájem. Ti z vás, co tady sedí, Libor a Izabel, prosím, nezlobte se na nás, budeme vás vyvolávat číslem místa, na kterém sedíte a potom se nám představte. A nyní bych požádal účastníka na místě 510, aby si vzal slovo. Já už jsem s ním mluvil, bohužel si nevzpomínám na jeho jméno, takže číslo 510, prosím, máte slovo. A představte se nám, prosím. A ne, dobře, takže v tom případě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 Dobrý den. Já jsem doktorka Thompsonová, jsem z Afrokaribské obchodní sítě a účastnila jsem se práce pracovní skupiny číslo jedna. Chtěla bych poděkovat zpravodajům za velice přesnou a výstižnou zprávu, která vystihovala to, co bylo řečeno v naší pracovní skupině, nebo jaké byly závěry. Nicméně chtěla jsem zmínit pár věcí, a zajímalo by mě, jestli by to ještě šlo začlenit do našich závěrů. Konkrétně se jedná o využití podnikání jako cesty k finanční svobodě a z chudoby. Jako předsedkyně obchodní sítě se domnívám, že je důležité, když podporujeme určité organizace nebo podniky, pokud je to možné, aby začali podnikat Evropská unie by to také měla podpořit. Nepomáhá to jen s finanční svobodou, pomáhá to také s rozvojem, pomáhá to pustit se do práce. A když tohle chybí, tak je to vlastně další forma chudoby. Podnikání může být cestou k finanční nezávislosti, je to velice důležité. Takže, jak už jsem říkala, to, jak si sám sobě pomoct. Své pomoc. To bych chtěla také, aby se objevilo v závěrech. A další věc, ke které jsem se chtěla krátce vyjádřit, bylo to, co říkal kolega z hospodářského sociálního výboru o pracovní skupině 3. A já myslím, že šlo o bod 5 z diskuzí. Bylo navrženo, že bychom měli vyškrtnout slovo black, Já se omlouvám, s tím nemohu souhlasit, protože když to vynecháme, tak to bude znamenat, že v naší společnosti jsou jenom židé, lidé z hlavního proudu a tak to není. A já myslím, že jsou tady specifické případy. V Africe je 53 zemí. A z vlastní zkušenosti mohu říct, že na plakátech málo kdy bývají bílé rodiny. Již děti třeba žebrají. Takže pokud rozlišujete mezi bílými a černými, já myslím, že černé bychom tam rozhodně měli dát. A slovo černý kritizují jen v tom smyslu, že by to mělo být černý s velkým č, black s velkým b, protože nemluvíme o barvě pleti, ale o lidech, o národech. Děkuji. A poslední číslo 283. Vy se hlásíte o slovo? Uh, merci, monsieur président. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem členem delegace mladých, eh, která je součástí Telecard Mond, a chtěl bych ještě připojit návrh, kterou jsem nemohl včera formulovat v naší pracovní skupině. E, byl bych rád, kdyby se Evropa zabývala možností otevřít hranice mladým, e, kteří nespadají do programu Erasmus, e, protože jde o dobrovolnou evropskou službu a k tomu by člověk neměl být nuceně členem eh, té, toho programu Erasmus. Je důležité, aby někteří zvlášť, někteří z našich mladých měli možnost se na těchto dobrovolných programech podílet i bez tohoto předpokladu. Mnohokrát děkuji. A nyní dám slovo europoslanci a europoslankyni. Já se mluvám, pane předsedo. Já jsem nepochopila, že jste myslel mne, omlouvám se, říká řečník. Eh, chci eh, říct, že v naší pracovní skupině je těch eh, připomínek nejvíce, tak to vnímám jako svým způsobem pochvalu a zároveň se tak trochu cítíme odpovědní za to, že jsme ne všechno integrovali a že tady zaznívá tolik doplňujících připomínek. Je tady jedna věc, kterou asi všichni sdílíme. Tato pracovní skupina byla obrovsky bohatá, rozmanitá. Bylo to obtížné všechno schrnout do těch dvou stránek, které nám byly vyměřeny. A jedna věc mne mrzí, a to byl také problém pro nás, řeknu to trochu rychle, ale je to asi tak, že nás mrzí, že některé připomínky nebyly předmětem rozšířenější eh, rozpravy, protože eh, ty eh, rozpravy u nás v pracovní skupině byly velice různorodé, protichůdné a bylo strašně obtížné z toho eh, dojít k nějakému konsensu. Takže eh, vzhledem k tomu, že jsem na úplně té nejlevější straně našeho jednacího sálu, tak jsem se musela chvílemi držet, ale zase jsem tak trochu chtěla ovlivnit ty naše návrhy jako zpravodajka. Jsem chtěla být eh, někým, kdo eh, půjde pracovat směrem ke koncensu, takže jsem tam musela trošičku přivřít oči nad tím, co bych třeba sama ráda viděla, aby se tam objevilo. A mělo by tam toho být více. Eh, myslím si, že tady jsme vlastně paralelně přicházeli s podobnými věcmi jako pracovní skupina číslo jedna a ne dost jsme se soustředili na ty výzvy před Evropskou unii. Jedna věc mě připadá zásadní a to bychom připojit měli diskuze, které jsme eh, nestačili eh, dost eh, převést do těch našich závěrů, jsou otázky kolem výzev pro evropský sociální model, které vznikají v důsledku té prohlubující se chudoby. A měli bychom tady mít možnost ještě se vrátit k některým dalším věcem. Charta základních práv by měla skutečně ožít. To je něco, co, bylo, co zaznělo v, ve všech těch pracovních skupinách. A Evropský parlament se za toto již teď staví a je tady opravdu hodně výzev kolem eh, realizace této charty. Pak je tady Evropská úmluva o lidských právech. To jsou věci, které se hodně dotýkají samé podstaty eh, práce Evropského parlamentu a my bychom se v těchto oblastech měli vydat trochu rychleji ku předu. Pak je tady ještě jedna jedna věc, taková ta trochu rozporuplná eh, diskuze kolem termínu Černá Afrika. Eh, mně se zdálo důležité, a myslím, že i Henrymu to připadalo důležité, eh, že prostě vyjádříme tento specifický rys, tuto, tento fenomén, jehož předmětem jsou občané subsaharské Afriky, abych to řekla politicky korektně a že se jedná tedy o tu černou komunitu, která prožívá určité věci a mně připadalo důležité, že tento mm, mm, termín tady zazní, že tato věc tady prostě bude řečena a kolega s tím asi souhlasí já jsem navrhla ten termín eh, obyvatelstvo původem z Černé Afriky. Mně to připadalo lepší, než hovořit o černé komunitě, eh, což eh, mě tak trochu zní jako malinko uzavřené a asi ještě kontroverznější vyjádření. Nechci teď podrobně probírat ty další věci, času není mnoho, ale myslím, že eh, jsem tady měla zmínit některé eh, z těch eh, bodů, nad kterými bychom měli více pracovat. Uvidíme, jak se to objeví v té závěrečné verzi našeho textu. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní máme další žádost. Jste tady? Mr. Charlie. Pan Charlie.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 Eh, chci říct, že hovořím jménem více lidí. Vy tady hovoříte od začátku o chudých, o těch, kteří eh, jsou zranitelní. My s nimi pracujeme, my eh, je známe. Za dva roky se nic nezměnilo. To, co jste tady zatím navrhli, to jsou řeči do větru, protože ty lidi, o které jde, známe a jsou opravdu ve, velky, ve velmi svízelných situacích a nikdo jim nepomáhá. Takže chci říct, eh, proč eh, někteří, kteří platí daně celý svůj život, eh, museli se účastnit a nevíme, kam ty peníze jdou, protože teď vypadá, že nikde nejsou a že nic není k ničemu dobré. Je třeba tady přijmout konkrétní rozhodnutí, abychom opravdu viděli, že se věci mohou změnit. Think jag tror att det här var det inlägget som fick störst applåder åtminstone för... Dobře. To bylo vystoupení, které si vysloužilo velký potlesk. A nyní poprosím zástupce z Nizozemska. Kde pak ho máme? Prosím. Těžko říct, jestli tady vůbec tento zástupce, ale pokud ano, tak má slovo. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych rád něco řekl k té konsensuální konferenci, která proběhla nebo skončila těsně před přestávkou na kávu. Může mi někdo vysvětlit, proč jste vůbec svolali, nebo proč jste nazvali setkání 20 osob konsensuální konferencí? To je přece určitá metodologie konsensuální konference. Jistě může mít určité obdoby nebo různé podoby, ale když si 20 lidí sedne na dva dny a mluví o určitých otázkách, to podle mě není konsensuální konference. Já jsem občan, který se účastním této agory a rád bych řekl, že toto se mi nelíbí. Já si myslím, že není možné toto zveřejnit jako konsensus, jako zprávu z agory jako takové. Já myslím, že když to nazveme koncensuální konferencí, nevystěhne to potenciál, který spočívá v celé této koncepci a otevřené metodě kon- eh, koordinace. A já doufám, že zvlášť na tiskové konferenci nebudete předkládat výsledky této takzvané koncensuální konference jako výsledky celkové agory. Když se podívám na úvod k tomuto textu, připadá mi tendenční Nebudu zacházet do podrobností, ale je to velice negativní, když čtu takové věci, jakože se to týká celé společnosti, mladí už nemají zájem o to, co říkají starší. Já myslím, že to by mohlo být vyváženější. To by ničemu neuškodilo. V každém případě doporučení 1 a 4. Tady by mě zajímalo, na čem se to zakládá. Protože jako občan to podpořit nemohu. Omlouvám se, že jsem tak negativní, ale myslím si, že je to nutné. Jak už jsem říkal, důležité je vést diskuzi otevřeně. Uvádět argumenty pro i proti. A nyní Gabriela Siliko, prosím. Är du här, Gabriela? Je tady Gabriela, nebo ne? Is it me? Ano, máte na mysli mě? Ano, dobře, tady jste. Možná, že tady ještě jiná Gabriela, já nevím. Já jsem z Evropské aliance dobrovolníků, ano. Jenom jsem chtěla promluvit jménem této aliance. Jak víte, rok 2011 je rok dobrovolnictví. A já jsem chtěla především poděkovat všem dobrovolníkům, kteří neúnavně pracují v celé Evropské unii a bojují proti chudobě a sociálnímu vyloučení. A chci vyzvat všechny, zvlášť politiky, aby s námi v roce 2011 spolupracovali, aby eh, více uznali práci dobrovolníků v boji proti chudobě. Musíme také vylepšit infrastrukturu pro dobrovolnické organizace, bez nichž by situace osob, které žijí v chudobě v Evropské unii, byla o mnoho horší. Takže se těším na spolupráci v roce 2011, jak s politiky, tak s organizacemi občanské společnosti, které pracují s dobrovolníky. A doufám, že se zlepší situace pro dobrovolnické organizace, které bojí s chudobou. Děkuji. Děkuji, Gabrielo. Uděláme to takto. Když vám dám slovo, tak zamávejte, abychom viděli, kde jste. Tura Kasimiris. Jste tady? Tora? Prosím. My name is Dora That's why I did not... Jmenuji se Dora Kasimeris. Znělo to trochu jinak ve vaší výslovnosti. Omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z Řecka a představuji jednu eh, společnost, jedno združení, které se jmenuje Aktida před 6-8 měsíci se našemu združení podařilo vytvořit takové zázemí, takové centrum pro děti, které jsou e, velmi postižené, mají e, značné zdravotní problémy. E, je to asi hodinu od Aten v jednom předměstí. Eurochild je teď již také přítomna v Aténách a já jsem hrozně ráda, že tady mohu na tomto jednání být s vámi. Máme řadu velkých problémů a důvod, proč eh, si beru slovo, je otázka přistěhovalectví. Byla jsem v pracovní skupině číslo dvě a tam jsme pracovali velice dobře. Eh, slyšeli jsme tam různá zajímavá stanoviska a také různé reakce, velice konstruktivní příspěvky. Jedna mladá bulharská dívka, eh, se snažila tak trochu bránit svoji zemi, je to novinářka a hovořila o hranicích o hranicích a překážkách, které se Řecko snaží vytvořit. My máme s přistěhovalectvím a s migrací obecně velké problémy v Řecku a já mám teď takový e, pocit, že v Řecku teď žiji v takové zahradě s krásnými rostlinami, s e, ovocem a zeleninou bez jakýchkoliv plotů. Představte si, že byste měli takovouto bohatou zahradu obtěžkanou plody a rostlinami bez jakéhokoliv e, chrá bez jakékoliv ochrany, bez jakýchkoliv plotů, kam by kdykoliv, kdokoliv mohl přijít a brát vám to, co máte. Hovoříme o integraci, ale e, teď je e, země, jako je ta moje, skutečně na Prahu chudoby. Koho můžeme my integrovat? E, ty, kteří eh, nemají eh, bydlení. Tady nejde o nějaké přistěhovalce, tady jde o to, eh, že se nejedná o lidi, kteří se chtějí u nás usadit, žít tam se svými rodinami, ale o lidi, kteří proudí naší zemí. To jsme skutečně takovou zahradou bez plotů, kudy může každý procházet. Jsme jistě součástí velké evropské komunity, ale bude se tato komunita zabývat našimi problémy a pak pak je tady otázka Turecka. Každým dnem turecká letadla e, vlastně létají nad Aténami, nad našimi krásnými ostrovy. Nemůže se o tohle někdo postarat, což pak e, ostatní Evropané mají také podobné problémy s takový, e, takovéto hranice. Vy hovoříte o solidaritě, o bezpečnosti, ale zapomněli jste hovořit o lidskosti. Eh, tento termín se nějak vytratil, eh, vypařil. My eh, žijeme v, ras, v rasistických náladách z kraje. Když přistěhovalci přicházeli, tak jsme je vítali s otevřenou náručí. Pomáhali jsme jim, ale teď to je něco jiného a tu integraci prožíváme špatně. V naší zemi bují korupce, podvody, zločiny. Teď ty lidi opravdu se setkávají s úplně odlišným přijetím tím Nechci žít, že, eh, říct, že žiji v zemi, která má jenom problémy, ale my skutečně nemáme žádnou podporu ze strany Evropy. Vy tady v Evropě, ve Francii, v Německu máte hranice, můžete eh, ty lidi nějakým způsobem eh, kontrolovat, můžete jich nechat vstoupit na svá území jenom tolik, kolik chcete, ale my jsme na tom úplně jinak. Já jsem pár dnů žila teď v této zemi, viděla jsem Eh, ve zprávách, že eh, Atenská univerzita je okupována přistěhovalci. Představte si, že byste zažívali stejné problémy. Já absolutně jich přestávám chápat, kde žijí. A upřímně řečeno, my jsme u konce sil, jsme zoufalí, žijí na eh, předměstí, kde je 150 tisíc obyvatel, je to hodinu od centra Aten a večer se bojím vyjít na ulici a e, ta mladá dívka v naší pracovní skupině, ta z Bulharska, ta prostě odsoudila ty hranice, které se snažíme teď e, vystavit, ale já vysvětluji, proč to děláme. Snažíme se nějak e, tyto vlny přistěhovalců eh, usměrnit a zastavit. Toto je problém, který není jenom naším problémem, je to problém všech, je to problém sociální, jsou tady země, kde eh, děti žijí, aniž by jim někdo řekl, co se vlastně odehrává eh, jinde. Jsou to děti, které žijí bez lidskosti, bez humanismu. Chceme vás požádat o pomoc, potřebujeme ji skutečně velmi mnoho. Dávám slovo pana, panu nebo paní Bigno. Každopádně předsedající osobě té skupině pro konsensus. Ano, je to pán. Prosím. Děkuji. Já si chci vzít slovo, protože lidé, kteří se zúčastnili eh, konference o konsensu, eh, kteří se, pardon, neúčastnili té konference, eh, pardon, <laughs> účastnili konference konsensu v rámci Agoru by se teď mohli cítit trochu zranění těmi slovy, které tady zazněly ze strany těch, kteří se práce v této konsensuální konferenci nezúčastnili. My jsme prostě měli určitou metodologii práce a e, tam bylo jasně řečeno, co to znamená tato e, konference konsensu či konsensuální konference. Možná, že některý z našich návrhů nebyl úplně přesně formulován. Nicméně jsou to prostě e, závěry, e, kterým došel náš sbor. Jsou to lidé, kteří nejsou experty e, v těch jednotlivých oblastech, ale jsou to jejich skutečné, autentické zkušenosti a jejich názory. A tak to je třeba brát. Je třeba k těm příspěvkům tímto způsobem přistoupit. K těm návrhům je třeba přistoupit tak, že jsou formulovány lidmi, kteří již něco zažili. Jsou to seniori, ne snad odborníci, ale mají své zkušenosti a myslím, že jejich návrhy si zaslouží také úctu ostatních. Hillary Bloom. Hillary. Hillary, prosím, zapněte si mikrofon, máte slovo. Já bych se ráda zmínila pouze o jedné nebo o dvou věcech a omlouvám se, že patřím k těm, kteří tady jsou nejhůř vychovaní, ale přece jenom chtělo to trochu ovahy, na no, odvahy. Jedna věc spíše mimochodem. Tady myslím si, že v první skupině se vloudila chybička, když hovořili o regulaci bank. Tam spíš eh, šlo o regulaci eh, vypůjčovatelů. Eh, banky ty už nějakou tu regulaci mají, o to tam nešlo. Mně šlo spíše o celoevropskou úpravu úrokových sazeb při půjčování peněz a poskytování úvěru. Já jsem opravdu, tato konference na mě udělá velký dojem. Nechodím často na takové eh, konference. Ehm, my všichni tak dobře chápeme chudobu, jsme velice tedy inteligentně, za pět minut máme vše eh, jasné. Ale myslím si, že pár věcí jsme si přece jenom ještě nevyjasnili. Totiž téměř každý z nás má stále více pravicové vlády, které omezují práva a životy chudých. A my se tady sjíždíme, my si vzájemně gratulujeme, jak máme účast s chudými, jak tomu dobře rozumíme, ale uvědomme si jednu věc. To jsou demokraticky volené vlády a většina našich spoluobčanů pravděpodobně s námi nesouhlasí a jsou často velice tvrdí vůči eh, tomuto jevu chudoby a mnoho příčin chudoby často si lidé myslí si, za to si mohou chudí sami. Například vy hovoříte o problémech rodin eh, s mnoha dětmi. A jsou tací, kteří říkají, neměli byste mít děti, když si to nemůžete dovolit. Já k ním nepatřím, ale je jich mnoho těch lidí, kteří takové názory přinášejí. Hodně toho tady nepadlo a já jsem překvapená. Nikdo se třeba nezmínil právě o jevu toho, že eh, si lidé někdy opravdu na sebe tu chudobu sami přivádějí. Já nejsem Margaret Thatcherová, nepleťte si mě s tímto postupem nebo přístupem, ale co drogy, co alkoholismus, e, často rodiče, kteří mají sami problémy vychovávat děti, je prostě jenom tak přenechávají dědečkům a to je takový nový typ e, chudoby. Nevím, zda je tedy úplně nový alkoholismus, tady byl vždy, ale nikdo se o tomto jevu nezmínil. Možná by to stálo za to, než abychom říkali, no musíme se postarat o problémy žen, ale my o těch problémech už dávno víme. A ještě jedna věc. Já už jsem slyšela tady tolik apelů na další výzkum, ale my už přece máme haldy výzkumných prací. Samozřejmě, že to můžeme ještě dále vypilovat, ale jak my tady tím pomáháme chudým lidem? Často lidé potřebují pomoc v takové zásadní podobě a tam můžeme něco udělat, což mě přivádí k takové dlouhé a možná nepříjemné, nepříjemnému seznamu potíží s, touto schůzí. Bylo by hezké, kdybychom tady měli například seznam účastníků. Pokud chcete, aby se lidé vzájemně propojovali do sítí a tak dále. Když už jsme doma, tak už nám je to k ničemu. A já jsem se na vás chtěla obrátit. Jak se vám podařilo tady sehnat tolik lidí eh, bělochů v Evropě? Kde jsou ti, kteří já každodenně vidím na ulicích, lidé, kteří patří k různým etnickým skupinám? Tady je hledáme, to jsou hrozinky tady to je problém. Já bych se chtěla dozvědět něco přímo od těchto lidí, kteří sami pracují v těch etnických organizacích, kteří tam jsou řádovými členy. Nejenom, že my si tady sedneme na nějakou vysokou plošinu a budeme na ně shlížet. Dobrá, a nyní to teda už nebude příjemné. Kolik to tady asi tak stálo? Někdo mě třeba říkal, možná takových 300 tisíc eur je nějaká chudá osoba nějakým způsobem na tom lépe po té konferenci? Možná vy si to myslíte, já rozhodně ne. A říkám si spíš, co teda lidi popadlo, aby nám servírovali na konferenci o chudobě šampaňské. Ve Spojeném království my hovoříme o Evropě, jakože to je něco mimo nás. A o lidé, kteří tady pracují jako o prasatech u koryta. A přesně tak. A bohužel já jsem se jim tady stala, touto osobou, tím prasetem u koryta. Mně to nebylo potřeba vůbec. To, to jídlo, ta přehrše luxusního jídla, tady by měl být právě jablko, rajče, chleba, sýr, možná rýž a čočka k večeři co se to s námi stalo. Jsme tady někdo tak chudý, aby musel mít nějaké sponzorované jídlo, nějaké diety? Možná je to tady taková jiskra. Možná někdo řekl, ano, no to je norma v parlamentu, to se tady takto dělává, takže udělejme si normu jinou. Já nechci žít jako oni. Já nechci odebírat chudým lidem ty daně to DPH, které oni těžko platí, abych tady se nechala sponzorovat. Je to nechutné. A co bychom měli udělat místo toho, než abychom tady jenom mleli posou o tom? Já jsem tady tuto nepotřebnou tašku vyprázdnila, nechám ji u dveří a ráda bych, aby tam každý něco vhodil a já to dám bezdomovcům, když se vrátím. Nevím proč nám se tady dávají diety, my je nespotřebujeme. Nevím proč. Já tady nevím, proč já bych měla být oprávněna vydělávat na tom, že cestuju po konferencích. To je mě na nic, já to tady nechám před dveřmi a obracím se na všechny, přispějte. A myslím si, že by si organizátoři měli lépe promyslet na příště. Pokud jste se to zorganizoval takovým nějakým řádnějším a důstojnějším, přiměřenějším způsobem. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, Hillary. Mohu vás ujistit o tom, že na tomto setkání zaznělo hodně důrazných příspěvků. A nyní má slovo Franz Volzmajer. Franz. Ja, nach diesem Wort... okay, gut. Ist es... Dobře, eh, není to jednoduché eh, se vrátit znovu k tomuto tématu k tématu, o kterém se domnívám, že jsme se už vyjádřili několikrát v pracovní skupině 1. Jedná se o význam eh, zdravotních a sociálních služeb. Eh, tyto služby mají větší eh, <clears throat> stoupající potřebu. Víme, že existují lidé, kteří mají stále větší potřebu, poptávku po těchto službách a E, tyto služby nám ukázaly v minulých letech, že tady máme takové moto ve společnosti, že naše společnost je soustředěna pouze na zisk a e, že služby zdravotního a sociálního rázu jsou stále menší. A je potřeba tedy vyřešit otázku eh, sociální a zdravotní. Co se týče těchto služeb, tak eh, často je to takové prosazování realizace eh, práv, práv osob s postižením, osob našich starších spoluobčanů a také mnoha, se to týká mnoha žen. Ale jedná se o to, že ženy, které se starají o rodiny, tak eh, mají tedy proto větší zátěž. Eh, tady vždycky existovaly takové nejisté eh, vztahy a toto existovalo již před krizí. To je špatné mzdy, potom také vyšší tlak v práci a také důvodem této krize, nebo tato krize vede k tomu, že existují e, problémy rozpočtové a proto je potřeba snižovat výdaje. E, tady máme stále zhoršující se problematiku. Na jedné straně máme e, méně finančních prostředků a toto vede k tomu, že rodiny jsou stále více zatěžovány, ženy také a také mm, Mm, osoby, které pracují ve službách, tak jsou stále více zatěžovány. Existuje tady několik eh, návrhů, o tom se tady hovořilo, a já to interpretuji tak, že budou eh, zahrnuty do zprávy. Eh, první se týká směrnice na evropské úrovni, to je směrnice o službách zdravotních a sociálních, na toto se musíme zaměřit aby e, zde byly tedy přiměřené a vhodné podmínky. Za druhé, já jsem přesvědčen o tom, že tento druh služeb bude velice zásadní pro budoucí hospodářský model, takový, který my si přejeme. Já jsem hovořil tady o, na, o motu. E, je důležité, aby služby šly tím směrem, o kterém jsme hovořili včera. Uh, Eh, nám musí jít o to a také politici o to musí hovořit. V jakém světě chceme žít v budoucnosti? Tyto služby k tomu přispívají. A třetí věc se týká eh, zásadní analýzy, o které hovoříme a je potřeba, aby Evropský parlament vyvíjel nátlak v jednáních s Evropskou komisí v této otázce, abychom se uh, abychom směřovali tímto směrem, aby e, zdravotní a sociální služby se poskytovaly vhodným způsobem. Děkuji, Dimitrius Stamolis. Han har avvikit för tillfället i alla fall. Kinga Tak Kinga Bělek. Eh, Děkuji, tutaj, tutaj. Hello, here, left, your... Tady jsem po vaší levici. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z Polska, takže budu mluvit polsky. Dobrý den. Jsem z nadace SOS Život. Ta je členem Fóra pro publiko Bono. Evropská solidarnost pro Evropská solidarita pro lidská práva a mám dvě záležitosti o té konsenzuální konferenci k tomu. Já chápu, že tady nejsme všichni odborníci, možná bych tady, tady něco doplnila, zejména ty záležitosti, které se týkají nových technologií. Pokud je to tedy možné, tak bych ráda, aby se tam ještě doplnilo, aby se zohlednilo, že nové technologie a způsob, jakým jsou samé ty přístroje, ty, ty přístroje, které hm, jsou dávány k dispozici seniorům a které jim působí potíž, by měly být eh, těmto lidem přizpůsobovány. Nikdo přece nám nebude číst návod k použití. Zamysleme se nad tím sami, jak často my sami je čteme. To není psáno pro lidskou bytost, to je pro nějakého inženýra, technika nebo informatika, ale ne pro člověka. Takže bychom se měli začít zamýšlet, jak propojíme například to, co už známe z psychologie, s tím, co nám píše inženýr. A ne, že bychom se snažili lidi předělat v tom, aby každý eh, tomu žargonu rozuměl. Takže to je jedna věc. A druhá Musíme se naučit vyrábět nebo přizpůsobovat design všech těchto nových technických výdobytků tak, aby to opravdu co nejlépe vyhovovalo um, nám, lidem, eh, aby byli tedy přátelské k uživateli a měli tu intuitivní obsluhu. Eh, to nám pak umožní být ve styku s těmi, se kterými chceme být a žít eh, opravdu v 21. století. Taková novinka, která možná byla neúplně srozumitelná, to možná bylo moderní nebo módní ve 20. století, ale teď už to sem nepatří. A další věc, já jsem se neúčastnila těch dřívějších konferencí a měla bych takovou prozbu, když se to tedy bude organizovat znovu, aby se to zhrnutí jasně vyjádřilo k tomu, které závěry díky nám byly tedy opravdu uplatněny, co už se podařilo, co se tedy řeší a co se ještě plánuje. Protože to, to jsem tady nikde neuslyšela. Co se dělo například se závěry minulých eh, shromáždění, abychom všichni neměli ten pocit, že jakákoliv taková sociálně zaměřená konzultace se koná pouze, protože je to povinné, má to někdo v popisu práce a ne proto, že byste opravdu chtěli slyšet, co si průměrný Evropan myslí. Děkuji. Eh, Mnohokrát děkuji. Samozřejmě můžete zde vyjádřovat své názory, ale máme v současné době problém, abychom si poslechli všechny. Tak nevím, že by, zda by nebylo dobré, abyste se spíše vyjádřili konkrétně. A ty, kteří se zde přihlásí, chci, aby byli opravdu struční, pokud tedy můžete, abychom si vyslechli všechny i panelisty. Eva Rosenberg, prosím. Eva Rosenberg. Yeah, please. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu připomínku k pracovní skupině číslo 3. Ráda bych požádala, abychom uznali vás pomezi chudobou a nadměrnou spotřebou. Už se o tom mluvilo v souvislosti s pracovní skupinou číslo 3, protože já si myslím, že to se týká strukturální úrovně, Je to možnost, jak uplatňovat solidaritu. O tom se tolik mluvilo. Když budeme mluvit o nadměrné spotřebě a zachtivosti, protože jinak je solidarita v podstatě prázdné slovo. Musíme zajistit že budeme uplatňovat hodnoty vzájemnosti, péče, spíš než pravidla hospodářské soutěže nebo konkurence. Nu eh, Já mám tady problém se příjmením, pan Mosers. about the indicators. To týká se to ukazatelů. Bylo řečeno v třetí pracovní skupině, a já jsem tam nebyl, protože jsem byl v jiné z pracovní skupině, že musíme provádět hodnocení, abychom mohli bojovat proti chudobě a potřebujeme určitou škálu ukazatelů. S tím souhlasím, ale myslím si, že bychom mohli zajít ještě dál a taky jsme mohli udělat krok zpět. Co mám na mysli? Slyšela jsem spoustu lidí, kteří říkali, že tady hrozí extrémní chudoba, že jsme ohroženi chudobou a tak dále. Ale jak se to vlastně poměřuje? Extrémní chudoba? Já to znám jako absolutní chudobu. Chudí z této definice nebudou nic mít, Ale politici musí vědět, že musíme přijmout určitá opatření, abychom bojovali s takovýmto typem chudoby. A proto ty definice potřebujeme. Já mám jednu definici, definici OSN. Jsou to dva dolary na den. A to není v Evropě. Tam je riziko chudoby 60 průměrných příjmů. A co znamená absolutní chudoba? Máme 40% práh a máme 50% práh. V literatuře se někdy uvádí 50, někdy 40. Ale musíme být přesní. Musíme přesně říct, o čem mluvíme. Uvedu vám příklad. Naše vláda, když se mluví o chudobě, říká, že my o chudobě nemluvíme, mluvíme o hrozbě chudoby, ne o chudobě. Takže co s těmi slovy, riziko chudoby? To musíme vyškrtnout. Mluvili jsme o jednom ukazateli. Situaci nemůžeme řádně postihnout, když si nevezmeme dvě opatření. Jde o disponibilitu nebo poměřování disponibility, neboli co lidem chybí. Když mají čtyři z deseti věcí, tak se má za to, že žijete v absolutní chudobě. Když máte tři, tak jste v chudobě. Teď Evropská komise provádí studie s tím, že by zavedla standardní rozpočty neboli potřebuje zjistit, co potřebuje průměrná rodina. A já myslím, že bychom se tímto měřítkem měli dál zabývat. A ještě jeden postřeh se týká závěrů koncensuální konference. Jde o životní náklady o nárůst životních nákladů. V Evropě se domníváme, že pro starší osoby je lepší mít určité konkrétní životní náklady na základě nějakého spotřebitelského koše, které se každý rok budou upravovat. Dobře, teď máme přesně 30 minut. A musíme skončit přesně v jednu hodinu. Takže teď dám slovo na reakci účastníkům panelu, pozvaným hostům a také europoslancům. Začnu v opačném směru, než tak to máme v programu. Nejdříve poprosím paní Lejlu Kurky, pak pana Reutra, pak Izabel a naposledy Libora, aby si vzali slovo. Pokud budeme mít trošku času navíc, můžeme si vyslechnout ještě další připomínky ale jinak to nejde. Takže teď Leila Kurky, předsedkyně sekce pro zaměstnanost, sociální záležitosti a občanství v Evropském ekonomickém a sociálním výboru. Prosím. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji, že jste mě pozvali a že si rovněž mohu vzít slovo na této hoře a e, jménem Evropského sociálního Eh, hospodářského výboru. Děkuji rovněž paní Duran, panu Roučkovi a mm, osobně vám musím poblahopřát této akoře. Hlavním úspěchem je jasná angažovanost všech účastníků, aby hledali řešení těchto problémů chudoby, která stále ještě se dotýká přes 100 eh, milionů občanů Evropy. Přestože boj s chudobou je především odpovědností členských států, je mm, ho komunitární dimenze je rovněž důležitá. Celokomunitární cíle a přístupy pomohly eh, členským státům, aby byly účinnější lidí a to budou dělat i nadále. Dlouhodobý význam sociálních výzev musí být uznán a rovněž zohledněn v tom měkkém právu, například sociální inkluze. Ehm, na celo unijní úrovni se nedá ehm, dosáhnout ničeho, aniž bychom byli jednak zaujati politicky, aniž bychom měli silné vedení a aniž bychom se byli schopni shodnout s členskými státy, jak dále. Ehm, Samozřejmě, že tato debata o e, sociálním zapojení a chudobě nám ukázala, že e, máme všichni problémy, ale zároveň zdůraznila, že jsou problémy, které se vlastně týkají nejen vlád, ale občanů. Sociální krize bude doznívat dlouho poté, e, co se tento eh, parlament rozejde, což může ohrozit evropskou sociální hodnoty a rovněž makroekonomický model, který um, řídí eh, program Evropa 2020, takže musíme, je jasné, že musíme něco dělat. Musíme se soustředit eh, na strategii takzvaného aktivního zapojení, která se snaží skombinovat jednak nějaké systémy zavedení um, regulovaných příjmů a rovněž inkluzivní pracovní trh a kvalitní obsluhu pro všechny, kvalitní sociální služby. Chtěla bych zdůraznit, že politické priority musí mít eh, tu podporu ze strany eh, finančního programu. Vlády se snaží snižovat výdaje na sociální služby, ale Evropa potřebuje rozpočet, který bude sociální politiku chránit. A e, právě boj s chudobou je toho nerozdílnou částí. Vlajková iniciativa Evropská platforma proti chudobě e, by měla svést dohromady představitele členských států, evropských institucí a různých zainteresovaných států stran. Eh, takováto spolupráce v celé Evropské unii musí pokračovat, eh, zejména eh, když se zaměříme na cíle snižování chudoby. Rovněž to, co už se udělalo, nám pomohlo uvědomit si složitou povahu chudoby a rovněž tu dlouhodobou povahu navozování změn. Myslím, že máme při nejmenším už teď, můžeme se shodnout politickou zhodu, ale seznam priorit je dlouhý. Letos budeme pokračovat v některých vlajkových iniciativách a celkově i v rámci iniciativy Evropa 2020. Maďarské předsednictví eh, se obrací k některým zajímavým eh, takovým pionýrským iniciativám, eh, různým iniciativám, které zkoumají různé možnosti v oblasti rodinné politiky, Rómu. Dále máme rovněž eh, stanoviska z vlastní iniciativy zaměřené na bezdomovectví, krizi, vzdělávání a tak dále. V neposlední řadě bych chtěla zdůraznit, že my jsme těmi představiteli té um, účastnické demokracie, té participarní demokracie, kde každý občan má hlas. A proto i ta konference sehrává důležitou úlohu v tom, jak vytváří mosty mezi řádovým občanem a institucemi. Ještě jednou děkuji Evropskému parlamentu, že nám umožnili Eh, rovněž, aby náš hlas zazněl na této důležité konferenci. A Děkuji za pozornost a budu doufat, že se naše snahy budou i nadále rozvíjet a budeme v nich pokračovat. Děkuji. Děkuji, Lejlo. Děkuji za tento krátký příspěvek. Je vidět, eh, že máte velkou zkušenost, co se týče sociálních otázek. Velice se těším na váš příspěvek. yes. Funguje to, ano. Stefane, já to teď nemám jednoduché, když říkáte, že se těšíte na můj příspěvek. Já budu stručný, ale doufám, že přispějeme k sociální platformě. Sociální platforma, pokud to neznáte, je v Bruselu. Není to evropská instituce, ale je to instituce v jistém smyslu. Protože jsme uznáváni jako reprezentativní orgán sociálních nevládních organizací. Máme přes 40 členů a vidím některé z vás. Health Europe, ERPN for sure, ADTK Monde, Solida, My Organization, INA, eh, European Women's Lobby and others. And if I've... A také další organizace, a pokud jsem na některé zapomněl, tak si prosím vás stěžujte na sekretariátu sociální platformy. Ale chtěl bych říct, že je dobré, že jste tady a myslím si, že je důležité, že máme tuto příležitost. Už jsme slyšeli, že tady bylo eh, velké překvapení, neřekl bych populismus. Já myslím, že je důležité, abychom pochopili, kde jsme. Jsme v Evropském parlamentu. A to je eh, výsledek dlouhé bitvy, kterou jsme si vybojovali. Já jsem byl na první, na druhé agoře a vzpomínám si v novém funkčním období, když měla Izabel možnost mluvit ve veřejném rádiu v Bruselu, říkala, že si vezme na starosti Agoru. Libor říkal to tež, ale české rádio neposlouchám. Takže jsme byli rádi jako občanská společnost, že tento proces bude pokračovat, protože jaký je účel? Účelem není soutěžit s institucemi. Účelem není spochybňovat legitimitu europoslanců. Jistě bychom ocenili, kdyby se řady europoslanců zaplnily trošku víc. Já myslím, že ne ti, kdo jsou tady, ale vaši kolegové by měli pochopit, že jim ušla příležitost nemluvit s námi, my spolu mluvíme každý den, ale propásli příležitost mluvit s občany, kteří spochybňují to, že by měli volit poslance do Evropského parlamentu. A když se podíváte na statistiku, v Evropě byl průměr 40%, ale když si vezmete zemi, jako je Belgie, kde je povinnost volit, znamená to, že se to sníží na 25%. A když se podíváte na další statistiky, vidíte, že lidé, kteří žijí v chudobě, kteří přišli o práci, kteří žijí v extrémní chudobě, ti se jistě nezapojí do voleb, protože v tom nevidí smysl aby hlasovali, protože si myslí, že to politiku nezmění. A toto je tedy příležitost, kterou propásli ti, kdo tu nejsou. A já chci požádat Izabel a Libora a ostatní, kteří tady jsou, aby to vyřídili z Agory i ostatním europoslancům, kteří nepřišli. Já myslím, že nechceme mluvit vaším jménem, nechceme dělat vaši práci, ale chceme, abyste vy pochopili, co občanský dialog znamená. Yesterday and today Včera a dnes se v debatě také objevilo, jaký politický účel má parlament. Už celá desetiletí slyšíme, že sociální politika patří členským státům. Ano, ale na druhou stranu vidíme také, že ten seznam je dlouhý. Nejenom pokud je o boju proti chudobě, nejenom pokud je o Evropský rok. V každé politické složce, v každém spise máme boj proti chudobě. Uvedu příklad. Slyšel jsem od kolegy o službách, sociálních službách veřejného zájmu. Ano, bude se v tomto parlamentu hlasovat jednotný trh, ano, to se tady také bude projednávat. A je tady účel pro sociální politiku, protože jde o to, jak budeme v budoucnosti poskytovat sociální služby veřejného zájmu. Jednotné povolení, to též, sezónní pracovníci a co práva příslušníků cizích států. Takže ten seznam je opravdu dlouhý a neměla bych zapomínat na zprávu paní Podimaty. Jak to souvisí s chudobou? Byla by to příležitost podívat se na důsledky krize a pochopit, že krize byla důsledkem spekulací a nedostatečné kontroly a spekulací na finančních trzích. A proto odhlasování zprávy Podimaty může vyslat jasný signál, že parlament nebo evropské instituce to pochopili. Krátce tři věci. Za prvé, otázka solidarity. Solidarity, ne charity. Moje organizace se jmenuje Solida a z jistého důvodu. Čili solidarita, ne charita, protože toto je ten správný přístup. Jde o odpovědnost, jde o to, jak to organizovat, jak zorganizovat sociální systém, jak zorganizovat solidaritu mezi členskými státy na evropské úrovni i globálně. A to je cílem. Další věc, otázka rovnosti. Bylo řečeno ano, my víme, že v členských státech Evropské unie narůstá nerovnost Bohatí jsou stále bohatější a chudí stále chudší. A ti, kdo jsou uprostřed, jsou také vytlačováni spíš na stranu chudých než na stranu bohatých. Taková je sociální realita v členských státech. Je tady jev v členských státech, který se nazývá chudí pracující. Lidé se neuživí. Ale máme ten problém, že lidé vydělávají stále méně a je tady také otazník u sociálního dialogu, protože se hodně outsourcuje, takže odbory ani nemohou ovlivňovat zaměstnavatele. Taková je sociální realita Evropy v roce 2011. A v neposlední řadě otázka toho, jak naplnit cíle. Jak skutečně postoupit ku před v boji proti chudobě. Pozitivní je to, že máme článek 9 Lisabonské smlouvy. Máme sociální závazky. Máme platformu pro chudobu. Máme Evropu 2020. Není to úžasné, sociální nevládní organizace by vám řekly tohle, aspoň je to pokrok. A pokud jde o institucionální stránku věci, jistě musíme na to odkazovat. Za druhé, my jsme také poskytovatele sociálních služeb. Vy jste nás kritizovali, ale my říkáme, že my nejsme jenom poskytovatelé sociálních služeb, ale mimo jiné také toto platí. A myslím si, že potřebujeme tuto možnost nepomáhat charitativně lidem dostat se z chudoby, ale ukázat, že jsou tady možnosti. Podívat se i mimo Evropu, podívat se do Brazílie, abychom pochopili sociální politiky, které Brazílii pomohly dostat 30 milionů lidí z chudoby. A my mluvíme o bohaté části Evropy, která chce dostat z chudoby 20 milionů. Takže mluvme o tom, co jsou to ambice. Mám pět krátkých návrhů, jak bychom mohli postoupit v této věci. Za prvé, Musíme dál posilovat sociální rozměr Evropy 2020. Souvisí to se strategií, souvisí to s bojem mezi tržními silami a sociálními silami v komisi i v evropských institucích. Za druhé, potřebujeme konkrétní kroky. Potřebujeme konkrétní kroky, konkrétní politiky, měřitelné politiky. já myslím, že sociální nevládní organizace, stejně jako lidé, kteří žijí v chudobě, to dokážou posoudit, protože oni vědí, nakolik je to účinné. Potřebujeme finanční podporu, to je třetí věc. A to znamená, že my se domníváme, že Evropský sociální fond nemá jen pomáhat členským státům skrýt to, že nedávají dost na odbornou přípravu a spíš využívají peníze z Evropské unie. Takže Evropské strukturální fondy a sociální fond zejména představuje strukturální podporu pro konkrétní opatření, konkrétní politika, aby se lidé dostali z chudoby. Musíme řešit jednotlivé fáze chudoby. A já myslím, že bylo dobré, možná, že to bylo na takovýchto setkáních obtížné, ale bylo dobré slyšet o chudobě rodin, které mají hodně dětí, nebo o lidech, kteří žijí v extrémní chudobě nebo na venkově. Musíme mít na paměti, že chudoba nemá jenom jednu tvář, těch tváří je víc. Jistě a jeden z našich členů je tady velice silný, vždycky zdůrazňuje, jaké jsou zkušenosti lidí z chudoby, říkají, že lidé to musí zažít na vlastní kůži. My pracujeme s vámi, žijeme s vámi, ale potřebujeme od vás také zpětnou vazbu. já si myslím, že jde o důvěryhodnost sociálních nevládních organizací. Někdo nás kritizoval, že jsme moc bílí. Ano, my jsme bílí. Je to problém, víme o tom a dokážeme to vylepšit. Poslední bod. Otázka uplatňování politik v členských státech. Já myslím, že z pohledu sociální platformy už o tom mluvíme dlouho. Mluvíme o tom, jestli potřebujeme sociální platformy ve všech členských státech. Mně by se líbilo, kdyby sociální nevládní organizace byly ve všech členských státech nějak organizované, kdybychom měli větší škálu, různorodou škálu, kdyby členské státy pochopili, že potřebujeme sociální dialog. Není to vždycky zjevné, ale potřebujeme také doplňkovost v sociálním dialogu a to by pomohlo svět vylepšit. A na závěr eh, chci zmínit někoho, s kým se dobře pracuje, to Stefan Essel. Je to mladíček, je mu 93 let a nedávno ve Francii zveřejnil knížku a já myslím, že když jde o chudobě, musíme být rozhodní. Než eh, dám slovo dalšímu řečníkovi, tak bych chtěla říci, že jsme ve velké místnosti ale jsme tady společně. Sedíme tady v jednom sále, který je určen pouze pro plenární zasedání. E, toto byl jasný důkaz ze strany parlamentu ukázat nám, jaký má význam Agora, protože nám přenechali tento sál pro tak důležité jednání. Já to vnímám jako velice pozitivní znak, že můžeme použít tady tento sál, že nemusíme sedět v nějakém malém sále. Izabel má slovo. Attendez que j'ai parlé. Počkejte, ještě jsem nepromluvila. No, je pravda, že jsme se dostali na závěr dvou a půl dnů práce. Upřímně řečeno, eh, slyšela jsem toho hodně a myslím, že jsme tady eh, pokryli celou, řádu, eh, celou řadu oblastí a chtěli jsme vlastně vytvořit agoru tří, č, č, ze tří částí poslanců je tady dnes málo. Včera jich bylo na pracovních skupinách víc, ale každopádně my, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, teď máme odpovědnost s tím, co tady vzniklo, nějak naložit. Takže eh, tu agoru jsme chtěli udělat s poslanci, s nevládními organizacemi, ty tady jsou, samozřejmě s Evropskou hospodářskou a sociální radou, která je takovým velmi významným kontaktním místem pro všechna tato témata a také agoru s občany, s občany, kteří spolupracovali během dvou dnů na nad konkrétními tématy. Já myslím, že to, že jsme to takto eh, koncipovali, že tady byl parlament, že tady byli občané, nevládní organizace a Evropský hospodářský a sociální výbor byl ten nejlepší způsob, jak dosáhnout toho, abychom vyslechli úplně všechny k těmto věcem to, to téma je obrovsky široké, košaté, rozsáhlé. E, některé ty věci jsou velmi konkrétní, třeba v těch nových technologií, e, mobilech a tak dále. Další e, témata jsou obecnější a týkají se toho, co nám všem dělá starost, co nás rozhorčuje, z čehož jsme rozlobení, to, jak hospodářská krize nahlodává sociální tkáň. A pak je tady otázka takových věcí, jako strategie 2020, minimální zaručený příjem a další věci, o kterých tady hovoříme v parlamentu. E, některé doporučení nás žádají, abychom usnesení, která parlament odhlasuje, e, zajistili v praxi, abychom e, se pokusili je realizovat. Odhlasováváme jich tady celé množství, některá lepší, některá horší, ale tohle bychom měli vyslechnout. Naší odpovědností pana Roučka Jurečka a mne, e, mě osobně, je vzít tento materiál a předložit ho jak konferenci předsedů parlamentu, tak předsednictvu parlamentu, tak poslancům a poslankyním, tak výborům. A nevím ještě v jaké formě, ale měli bychom se zavázat, aby my, odpovědní za tuto agoru zde v Evropském parlamentu, jsme se k vám vrátili e, a složili vám účty z toho, co bylo vykonáno, co nebylo vykonáno, co se nepodařilo, protože věc jste, že některé ty věci se těžko prosazují jak v Evropském parlamentu, tak v Radě a také v členských státech. Ale my eh, toto neopouštíme a určitě se k vám vrátíme. A chci říct, eh, že jedna dáma z Polska se ptala, jaký byl výsledek předchozí agory aby asi tak trochu věděla, co může očekávat teď. Ta předchozí agora se zabývala klimatickými změnami. Asi jste podobně jako já zjistili, že před třemi lety byla otázka klimatických změn trošičku teoretickou záležitostí, ale teď se stala eh, opravdovým politickým problémem, který se řeší v parlamentu, v radě, na mezinárodních fórech. Já nechci předjímat výsledky této práce, ale je to skutečně politické téma. A já bych si tady dovolila sformulovat takové přání Opravdu bych stála o to, aby otázka chudoby, eh, extrémní chudoby a chudob, jak jsme to v množném čísle eh, také eh, tady tak nazvali, se stala opravdovým politickým tématem, jako se jimi staly klimatické změny. Opravdovým politickým klimatem, tématem pro tento parlament, pro radu, pro naše členské státy. Učiníme proto všechno. Děkuji vám za pozornost. Já myslím, že nikdo nemůže spochybňovat vaši angažovanost. Libor. Thank you. Let me also to thank... Děkuji. Já bych také rád poděkoval vám všem, ať už pocházíte z organizované občanské společnosti nebo z konsensuální konference. Co by zástupci našich občanů? Tady v Evropském parlamentu, jak už bylo řečeno, jsme volení zástupci 27 zemí. Zastupujeme 500 milionů pracovníků. A ty problémy nevyřešíme sami, přestože jsme se o to třeba tady poslední dva dny zkusili, pokusili. Evropská komise to neudělá sama, neudělá to sama ani rada. My žádáme vaše doporučení. Znamená to, že musíme pracovat společně, na všech úrovních, ve všech zemích, ve všech aspektech. To znamená na úrovni evropských institucí, a jsem rád a budeme to tak dělat i v budoucnu. Například posílíme, a Lisabonská smlouva to umožňuje, spolupráci mezi Evropským parlamentem a hospodářským a sociálním výborem. Jak jste říkali, jak jste doporučovali, musíme také posílit spolupráci mezi evropskými institucemi a členskými státy. Protože ano, žijeme v Evropské unii, ale většina aspektů sociální politiky, politiky v oblasti vzdělávání a další aspekty, které se dotýkají otázky chudoby, jsou záležitostí národních států. V některých zemích je vzdělávání dokonce záležitostí regionální. Takže opakuji, musíme posilit a vylepšit spolupráci na evropské úrovni, a to až na úroveň našich regionů, našich obcí. Musíme úzce spolupracovat veřejný sektor, soukromý sektor. A samozřejmě vy, organizovaná občanská společnost a také dobrovolníci. Čili není náhodou, že Evropská komise vyhlásila rok 2011 rokem dobrovolnictví. Protože v Evropě je téměř 100 milionů osob, které se podílejí na neplacené dobrovolné činnosti, ať už jde o sport, vzdělávání, boj proti chudobě. A my tady v Evropském parlamentu v průběhu celého roku, ale nejenom v průběhu tohoto roku, se budeme snažit tento aspekt posílit. Děkuji vám za vaše doporučení. Už nemáme dost času na to, abychom si jednotlivě prošli. Ale pro nás je důležité, a Elizabeth už o tom mluvila, že tato doporučení dostane předsednictvo Evropského parlamentu, dostanou je vedoucí všech politických klubů, příslušných výborů, výboru, který se zabývá finančními a hospodářskými záležitostmi, výboru, který se zabývá otázkami sociálními, vzděláváním, kulturou, rovností. A váš příspěvek je nesmírně cený. Já si vyberu možná dvě z těch doporučení. Evropa 2020. To jste zmínili, já myslím, že máte pravdu, ale na úrovni Evropského parlamentu bychom měli usilovat o ucelenější a do roku 2020 dočasnou strukturu která by pomáhala řešit otázku strategie koordinovanějším způsobem. Také jste doporučili, a já myslím, že na tom se všichni shodneme, že bychom se neměli zaměřovat pouze na hospodářské záležitosti. Ano, potřebujeme silnější finanční regulaci, potřebujeme vyváženější rozpočty, ale nesmíme zapomínat na sociální aspekty. Protože, jak správně zdůrazňujete ve vašich doporučeních, Žijeme v Evropě. Máme evropský sociální model. Dobře, v některých zemích se to trošku liší, ale platí určitá práva. Ta jsou také součástí charty základních práv. A na rozdíl od našich přátel v Severní Americe nebo v Ázii, tam patří i sociální práva. Jsou tady i doporučení která se týkají Evropského sociálního fondu nebo strukturálních fondů. Opakuji, letos a v příštím roce proběhnou debaty o finančních vyhlídkách na období 2013 až 2020. A proto je velice důležité, aby naše myšlenky, naše nápady, vaše nápady byly podpořeny také finančními prostředky, abychom využili strukturální fondy abychom využili Evropský sociální fond, abychom některé tyto aspekty zdůraznili, ty věci, které vy jste zmínili, i v boji proti chudobě. Protože, jak správně říkáte, v hospodářské krizi v posledních dvou až třech letech bohužel narostla chudoba. Mluvili jste o různých úrovních chudoby, nejenom v první pracovní skupině, ale v podstatě ve všech. Takže ještě jednou mnohokrát vám děkuji za vaše příspěvky. Mohu vám slíbit, že nezapadnou a jsem si také jistý, že Evropská komise a Evropská rada se budou zajímat o to, co jste tady udělali vy, jaká byla vaše zjištění a jaká jsou vaše doporučení. A na závěr takové praktické záležitosti, ano, vezmeme to v úvahu, budeme to řešit. Byla tady například ta otázka seznamu účastníků. Ano, to také zvážíme. Zvážíme, jaké občerstvení bychom tady měli mít a tak dále. Takže ještě jednou mnohokrát vám děkuji. Boj proti chudobě není snadný, to víme všichni. Víme, že to nevyřešíme přes noc ale musíme být vytrvalí. A já vám mohu slíbit jménem Evropského parlamentu, že budeme pracovat s vámi. Nejenom v legislativní činnosti, kterou se tady zabýváme, ale i v tom, že budeme organizovat podobné akce. Děkuji vám. Vi slutar inte riktigt än, men mycket snart. Dobře. Za chviličku už budeme končit. Já bych jenom chtěl poděkovat všem za iniciativu. Tady eh, děkuji panu Roučkovi a paní Durao, našim eh, místopředsedům Evropského parlamentu z dvou různých stran. Eh, parlament opravdu nám přenechal svůj nejvýznamnější sál. Tím tomu setkání, tomu shromáždění dal dodatečný, dodatečnou váhu. Jakoby. A doufám, že ta spolupráce mezi Evropským parlamentem, Evropským sociálním hospodářským výborem, že i to zračí tu občanskou společnost a to, jak v různých členských státech vy vstupujete do různých organizací, působíme v různých úlohách, máme um, různé druhy činnosti, ale máme společný cíl a to, že se nyní spojujeme i s Evropskou unii, to je velice důležité, aby ta Evropa byla vyváženější. V každém ohledu, nikoli pouze z hospodářského hlediska či z hlediska sociálního nebo životního prostředí, celá základna Evropské unie, ten mír, ten mír, který jsme si přáli, i ten je pro nás zásadní. Podíváme-li se 2000 let zpátky, tak to rozumíte všichni, co mám na mysli. Ještě pan předseda laskavě děkuje tlumočníkům. Tlumočníci rovněž děkuji. A ještě než se rozejdeme, vás zvu na kratičký koncert. To bude náš sbor. A ještě text. Tady bych prosil, aby někdo přečetl. Hudba spojuje národy hudba spojuje lidi. Přečte nám to někdo, prosím. Och jag får säga så här då att, eh, och jag kan säga det redan nu, I can take it in English so, so everybody can Tady bych si ještě dovolil říci, ano, mohu to přečíst anglicky, samozřejmě. Ono tam zároveň ještě máme ten úkol, že musíme skončit do 13 hodin. Já tedy ten text přečtu a už píseň bude bez tlumočení. Nevím, kdo nám tady bude ochoten to přečíst. Prosím. Ještě si zapněte, prosím, mikrofon. Čingeli. Eh, mám loďku. Eh, je to eh, bolestné. Mým přístavem je chudoba, dejte mi trochu naději. Cestuji metrem z Bercy na Trocadero, na konci je černá díra, ale snad přece jenom se tam objevuje trochu naděje. Chodím po chodnících, doufám v trochu naděje můj horizont. E, to jsou malé e, drobné práce, které se mi občas podaří sehnat. E, to jsou inzeráty v novinách. Před sebou vidím ulici prázdnou, čekám na vás ve své chodbě. Doufám, že si se mnou někdo bude chtít promluvit, že mi dá trochu naděje. Kdysi jsem na tuto loď vstoupil, bylo mi 16. Dal bych všechno za to, kdybych mohl s někým sdílet trochu naděje. Mám loď, tou je chudoba, jsem z přístavu, tím je chudoba, dejte mi trochu naděje. Le texte est de Loïc eh, Text je od Loika Jubena a hudba od Yves Morne.